Kolega Marek Josef Grobačík a David Bohdan Jackiewicz se stali členy polské vlády. Blahopřeji jim eh, k tomuto zvolení a parlament tudíž konstatuje, že v souladu s jednacím eh, řádem se uvolnila křesla eh, těchto poslanců a to počínaje 16. listopadem. Příslušné polské orgány předložily